stačí. Estonsko eh, bude slavit své eh, eh, výročí 24. února 2018 a tato země vytvořila takovou stížádostivou rovnováhu, jednota přes rovnováhu, jak se to nazývá, to je evropská agenda, patří sem po oblasti jako je hospodářství, bezpečnost, digitalizace. Přejeme vám hodně štěstí během vašeho prvního předsednictví. Přípravy na to předsednictví začaly už Eh, už v roce 2012. Rádi bychom, pane Mixere, od vás eh, slyšeli něco eh, z vaší zahraniční politiky, vaše hlavní body. Myslím si, že to bude rozšíření Torecko, středozemní prostor, možná něco řeknete také o summitu v Trestu, který začíná zítra a taky, co můžeme udělat pro to, abychom země západního Balkánu eh, přiblížili Evropské unii. Eh, jsme zvědaví na vaše názory, takže vážení kolegové, navrhl bych, abychom panu ministru teď předali slovo a poté budeme mít čas na diskuzi. Musíme ukončit tento bod nejpozději v 16 hodin, protože eh, očekávám Helgu Schmidt. Bude to setkání před FAC. Myslím si, že to bude jako formát rozšířeného byra. Máte slovo, pane ministře. Děkuji. Pane předsedo McAllistere, vážení členové výboru AFET Evropského parlamentu, dámy a pánové, velmi oceňuji váš zájem o priority estonského předsednictví. v oblastech bezpečnosti a politiky eh, rozšíření. A o to více, eh, protože dnes v posledních dvou dnech eh, jsme měli 10 eh, z 15 ministrů z vlády estonské tady v Bruselu, kteří mluvili s příslušnými výbory Evropského parlamentu o prioritách předsednictví. Takže jsou tady ještě mm, alternativy, kromě toho, že budete poslouchat dnes mě. Je mi velkým potěšením a velkou ctí dnes, že mohu diskutovat o prioritách eh, dnes s vámi a eh, velmi cením ty dobré kontakty, které jsme už navázali s parlamentem. A já si také cením velmi dobré spolupráce s výborem AFET. Pane předsedo, setkali jsme se v březnu a e, na toto setkání e, přineslo naděje, e, bylo důležité pro přípravu agendy našeho předsednictví. Já jsem velmi dobře pochopil očekávání vaše a také očekávání Evropského parlamentu, co se týče našeho předsednictví, ale hodně věcí se děje každý den a budeme mm, se snažit být mm, flexibilní, abychom eh, řadu z těch důležitých věcí a celý vývoj, abychom začlenili celou tu dynamiku i do naší eh, práce. A také politiky evropského sousedství, jak na eh, východ, tak na jih. Také bych rád mm, pohovořil o vynikající práci, kterou odvedlo malcké předsednictví za posledních šest měsíců. Měli jsme skvělou spolupráci, velmi dobré kontakty eh, s kolegy z Malty a je, mm, už jsme začali eh, spolupracovat s našimi eh, dalšími partnery, s Bulharskem a s, a s Rakouskem. V, tom, na tom, v tomto jaře oslavila Estonsko 13 let od okamžiku, kdy vstoupilo do Evropské unie. Čas velmi rychle utekl, ale když se tak podívám zpátky na období, předtím, než vstoupilo Estonsko do Evropské unie, tak to znamenalo hodně tvrdé práce a znamenalo to velmi obtížné eh, reformy, kdy jsme připravovali naši zemi na členství. Eh, v, a když eh, šlo o to, abychom naplnili všechna důležitá kritéria. Ale když se podívám zpět, tak mohu říct, že naše země i naši lidé profitovali mm, z mm, ekonomických příležitostí a také z bezpečnosti, stability která vyplynula z členství v Evropské unii. Od eh, zrození Evropského společenství v roce 1957, teď jsme eh, slavili zrovna výročí, eh, z našeho prohlášení, že evropští občané zažili 60 let bezpečnosti, prosperity, míru a má část byla součástí tohoto projektu za posledních 15 let. Ale minulý rok po hlasování eh, eh, kolem Brexitu eh, začalo být všem zřejmé, že tento optimismus, který se vztahoval k Evropě a tento, tato pozitivní nálada v Evropě není univerzálně sdílena našimi všemi občany. Jsou tady lidé a je jich docela dost, kteří si začali klást mm, velké otázky o budoucnosti Evropské naší unie vyjádřili spoustu eh, také strach, eh, hlavně eh, po Brexitu, ale tyto obavy potom se polevily a dnes už vládne trošku více optimismu, co se týče budoucna Evropské unie, než tomu bylo před rokem. A myslím si, že to se odráží také v pozitivní dynamice naší ekonomiky. Tato zase roste. co bylo v posledních výsledcích hm, voleb v některých členských státech. Ale nemyslím si, že hm, bychom to měli, mohli všechno hm, zapomenout. Pořád ještě plujeme velice bouřlivými, nepředvídatelnými vodami a myslím si, že diskuze o budoucnosti naší Evropské unie a budoucím kurzu EU zůstává důležitá. Velmi relevantní téma je to. Moto estonského předsednictví zní jednota cestou rovnováhy. Jednota především znamená eh, velice silnou podporu pro eh, základní principy a myšlenky mm, evropské koncepce, evropského projektu. A stejně tak to znamená respektování diverzity, eh, která sama o sobě je velice důležitou evropskou hodnotou. Je zřejmé, že to je celá široká škála zájmů a různých priorit. Když mm, se podíváme na 28, 27 členských států, takže musíme nalézt rovnováhu eh, mezi jednotlivými eh, státy, členskými státy a různými zájmovými skupinami eh, mezi obyvateli celé Evropské unie. Aby bylo možné udržet evropský pokrok, aby se, se pohybovali ku předu, tak jsme eh, přišli s čtyřmi eh, tématy, jsou to takové čtyři politické oblasti, kolem kterých jsme eh, vybudovali naši, naši agendu předsednictví. Za prvé otevřená inovativní evropská ekonomika, to je, myslím, podmínka předpoklad pro vývoj Evropské unie v jednotlivých a také v jednotlivých členských státech a společnostech. Za druhé, je to bezpečná, jistá Evropa. Věříme v koncepci eh, nedělitelnosti této bezpečnosti, eh, tedy eh, jde o externí, interní aspekty bezpečnosti a také nedělitelnost bezpečnosti v zeměpisném slova smyslu v našem globalizujícím se světě. Eh, je tady vývoj, který, eh, se, který vidíme daleko od našeho eh, domova, má to své dopady a ovlivňuje nás. Toto znamená naše bezpečnost v rámci Unie, velmi to viditelně. A pak další věc, to je něco, co mi velmi leží na srdce jako Estonci. Jedna z našich horizontálních priorit je digitální agenda. Je to velmi široká, široká koncipovaná otázka a pokrývá témata jako digitální ekonomika, volný pohyb informací, kybernetická bezpečnost a tak dále. A pak eh, inkluzivní eh, udržitelná Evropa. To je velice důležitá politická priorita. Náš premiér, jak říkal pan předseda poskytl přehled naší agendy, bylo to minulý týden mm, na plenárním zasedání parlamentu. A chceme být takovým věnovatelem, když se podíváme na celou agendu během těchto šesti měsíců, takže eh, chceme dosáhnout co největšího koncensu tam, kde to bude možné a chceme vnést pozitivní dynamiku v tomto, do tohoto evropského projektu. Ale teď eh, přecházím k agendě týkající se zahraniční politiky. Rád bych začal s tématem rozšíření. Rozšíření je něco, co je jádrem naší zahraniční politiky a její agendy. Tady jsme naprosto přesvědčeni o tom, že evropská perspektiva je eh, jednou z nejdůležitějších hybných sil reform eh, v jednotlivých zemích, eh, které vyjadřují zájem integrovat se do Evropy a které jednoho dne se stanou členy Evropské unie. Evropská unie, která byla založena na svobodě, demokracii a právním, principech právního státu a my respektujeme stejné hodnoty, které musí sdílet každý uchazeč, ale i nadále zůstáváme zavázáni a této politice Eh, rozšíření, která je založena na hodnotách EU a na základních principech kondicionalitě. Navštívil jsem celou řadu eh, kandidátských zemí v posledních pár měsících, eh, začnu západním Balkánem. Evropská rada diskutovala o situaci, často diskutuje o situaci na západním Balkáně. V březnu byla poskytnuta, měla poskytnuta podpora těchto zemím Šéfové vlád zdůraznili důležitost reform a dobrých sousedských vztahů a také důležitost regionální spolupráce. Eh, všechno toto jsou důležité prvky eh, procesu rozšíření, stejně tak jako stabilizace. Stojí za, za zmínku, že v této fázi eh, přístupová jednání se všemi kandidátskými zeměmi jsou zdaleka ještě neznamenají, že jsme v konečné eh, fázi, ale mm, zjevný pokrok byl zaznamenán a jsme velmi rádi, že během malického předsednictví v radě se nám podařilo otevřít a v některých případech eh, předběžně uzavřít kapitoly, například Černá hora nebo Srbsko. A doufáme, že budeme schopni eh, se posunout kupředu v našich jednáních. A doufáme, že se nám podaří otevřít a přibližně uzavřít určité kapitoly během našeho předsednictví. Nejdůležitější oblasti na které se musíme teď eh, koncentrovat, je boj proti korupci, nezávislé soudnictví, ochrana eh, svobody projevu a médií. Eh, Eh, zatímco eh, se musíme podívat na výsledky našich kandidátských zemí, musíme se postarat o to, aby Evropská unie ehm, mm, také byla schopná naplnit své sliby, až budou splněny podmínky ze strany těchto zemí. Takže musíme dostat našim vlastním závazkům, až ehm, potenciální kandidátské země eh, si splní své úkoly. To je jediná možnost, jak udržet politiku eh, v rozšiřování eh, věrohodnou. Pár slov ještě k jednotlivým zemích tohoto regionu. Černá hora eh, zůstává takovým zemí popředí vyjednávání. Těšíme se na to, že eh, se proces eh, vyjednávání posune kupředu během našeho předsednictví, ale eh, musíme sledovat reformy Černé hory v oblasti reformy právní soudnictví. Chceme také, aby tady byla stabilní politická situace nebo pokrok, proces a motivujeme všechny politické strany k tomu, aby se tady existovaly demokratické instituce aby se konala politická diskuse v těchto demokratických institucích, aby mm, se to vedla tam, kam patří a než aby se bojkotovaly tyto politiky nebo aby se instituce nebo se politika dělala na ulici. Aby jsme potěšeni eh, s tím, že Černá eh, hora vstoupila do NATO, eh, to byl proces, kde někteří externí aktéři se snažili to vykolejit, tento proces znemožnit ho, bylo to na podzim minulého roku, ale myslím si, že Skutečnost, že se nám podařilo úspěšně tento postup eh, ukončit, eh, poskytuje, dává věrohodný obraz eh, politice rozšíření Evropské unie. Co se týče Srbska, tady jsme připraveni a chceme pokračovat v našich jednáních Nový srbský premiér a jeho vláda eh, musí zintenzivnit reformní úsilí, to je zřejmé. Eh, mám naději, že vláda bude pokračovat v reformách. Eh, jedna kritická otázka tady, dialog Bělohradu a Prištinou, to je důležitá věc. A měl mm, by být ctít všechny dohody, které byly už uzavřeny mezi oběma stranami co se týče politické dynamiky a voleb v, v této zemi, tam to není vždycky jednoduché, ale je to něco, na co musíme upomínat naše partnery neustále. Během nedávné návštěvy v Bělehradu nově zvolený prezident Aleksandr Vučič eh, mi sdělil, že reformy budou pokračovat eh, a eh, že EU je strategickým cílem Srbska, takže všichni mi další vyjednavači budou to zemi také navštěvovat. Jedna z kritických kapitol je právní stát. Rádi bychom motivovali srbské úřady k tomu, aby učinili všechny relevantní kroky pro to, aby tento bod agendy eh, se mm, urychlil, posunul kupředu. A jak jsem říkal, normalizace vztahu s Kosovem je velmi důležitá, důležitý bod na programu. Takže jsme připraveni spolupracovat se všemi členskými státy, s komisí, e, se službami, externími službami Evropského parlamentu. A s Evropský parlament byl velmi aktivní e, v podpoře reform ve všech státech západního Balkánu. E, snaží se spolupracovat se všemi, tak abychom udělali pokrok. K Kosovu. Tady už jsem zmiňoval dialog Priština Bělehrad. Nedávné volby v Kosovu ještě tady není vláda, ale doufám, že se tak brzy stane a že nová vláda bude schopna pokračovat s tolik potřebnými reformami. Učinili se velmi důležité kroky na cestě k Evropě. Ehm, pozbuzujeme Kosovo k tomu, aby profitovalo z tohoto potenciálu a je zapotřebí vyvinout úsilí v oblasti boje proti korupce a organizovanému zločinu stejně tak jako jde o normalizaci vztahů se sousedními zeměmi, nejenom se Srbskem, ale z hraniční region k Černé hoře. Tady pořád eh, čeká, tady pořád čeká na ratifikaci. Co se týče Makedonie, vítám vývoj bývalé eh, Jugoslávské republice Makedonie. Konečně máme novou vládu. A to je nový začátek, ale mm, hodně času se ztratilo a musí se ještě odvést spousta práce. Nová vláda přislíbila znovu začít se s reformami, které byly pozastaveny, jsou to určité priority těchto reform a také mm, další eh, věci jsou důležitými prioritami. Je tu pár povzbudivých signálů. Minulý týden vláda schválila akční plán, který se týká eh, priorit eh, reform ale myslím si, že je také důležité podívat se na politický proces a dostat ho kopředu a uvidíme, mm, doufejme, že tady bude konstruktivní přístup nové vlády vůči opozici. Ehm, dřívější vládní, eh, nálezí od dřívější vládní strany a také očekáváme, že úřady podpoří práci eh, zvláštní ehm, ehm, to státního zástupce. Také chceme, aby se Další otázky řešili, eh, eh, je to proces eh, evropské integrace mm, a mm, slyšíme určitou pozitivou retoriku nové vlády a doufejme, že toto povede k pozitivnímu vývoji v blízké budoucnosti Albánie. Tady jsme zaznamenali výsledek parlamentních voleb 25. června. Mm, a e, jsme, no, budeme optimisti v tom, e, že bude nová vláda pokračovat e, ve své dynamice. Komise vydala doporučení a určité podmínky. Minulý rok šlo o otevření přístupových jednání. A ještě tady ten relevantní návrh z komise nepřišel, budeme mm, rádi, když se začne s přístupovými jednáními v nejbližší budoucnosti. Bosna Hercegovina, tady je spousta věcí, které se ještě musí udělat, musí se vyvinout úsilí, tak abychom měli plnou implementaci reform, účinnou implementaci. Eh, eh, ta země zůstává zavázána z eh, tomuto procesu na všech úrovních a Evropská unie bude muset podpořit toto zemi svou silnou přítomností ale primární zodpovědností pro úspěšný reformní proces, tato primární zodpovědnost je v rukou úřadu a e, máme tady retoriku, která je velice odlišná, kterou jsme zaznamenali v minulosti a zdá se, že to nepomáhá této zemi a jejím obyvatelům co se týče možné evropské integrace. Turecko i nadále je, zůstává kandidátskou zemí a klíčovým strategickým partnerem a proto si myslím, že je velice důležité, abychom udrželi abychom nadále angažovali a udrželi otevřený dialog s touto zemí. Evropská unie je eh, stále zajímá o reformy v této zemi. Nemyslím si, že uzavření eh, dveří by eh, vyřešilo problémy, které máme. Mm, máme strategii spolupráce s Tureckem, musí se udržet interní dynamika a další politický vývoj. Byl tady, byly tady některé pozitivní signály setkání v květnu, 25. května mezi eh, prezidentem Velkovským eh, a naším předsedou eh, Tajánem. To byla jedna z příležitostí, jak pokračovat v tomto dialogu pozitivním a nekonfrontačním duchu. Chceme posílit spolupráci s Tureckem v několika klíčových oblastech terorismus, energie, ekonomika, migrace, dále prohlášení mezi EU a Tureckem, jeho implementace. To je pozitivní signál, protože už to přineslo velmi konkrétní výsledky. A nejdůležitější bylo snížení dluhu eh, v tomto regionu. Eh, takže je velice důležité, aby Turecko pokračovalo v, blízké spolupráci, v úzké spolupráci s Radou Evropy a s Evropskou unii jako, jako celkem, celku. Lidská práva, eh, demokracie, právní stát, to je zjevně Eh, jsou klimata, témata, která jsou jádrem evropských hodnot a pokud se bude chtít posunout eh, Turecko ku předu na cestě do, k evropské integraci, tak toto jsou hodnoty, které eh, vláda a úřady budou muset ctít, ale také nesmíme zapomínat na to, že mm, během referenda ehm, Tady jsem mluvil o změnách ústavních a téměř polovina obyvatel hlasovala proti navrhovaným změnám. A já si myslím, že bychom měli velice mm, pečlivě tuto věc zvážit abychom eh, nebrali ne iluze této části ehm, voličů. Zprávy týkající se eh, jednání kolem Kypru. Ehm, toto nebylo zrovna povzbudivé, ale v této fázi myslím je důležité, abychom si ponechali chladnou hlavu a abychom ehm, proskoumali možné eh, obce jak udělat pokrok a Evropská unie i nadále podporuje veškerá úsilí a i nadále očekává, že Turecko bude hrát konstruktivní aktivní roli. A konečně ještě pár otázkám, které tolik nemají co dočinění s politikou rozšíření. Nejprve migrace. Otázka migrace eh, vyžaduje velmi eh, obsáhlý přístup. Eh, nemůžeme tady rozdělovat interní a externí aspekty migrace. Potřebujeme celostní přístup. Musíme nalézt udržitelné řešení pro migrační krizi. To je jedno z priorit estonského předsednictví a myslím, že se to odráží ve skutečnosti, že během prvních ministerských setkání našeho předsednictví minulý týden v Talinu kdy ministři vnitra a spravedlnosti se setkali a e, migrace a situace, šoková situace týkající se migrace e, v, na této e, středozemní cestě z Libie do Itálie byla právě nahoře, vysoko na jejich agendě a Migrace i nadále zůstane důležitým tématem mm, a je jasné, že musíme tvrdě i nadále pracovat abychom zvýšili odolnost eh, společnosti a státních struktur eh, těch zemí, které jsou eh, zdrojem těchto migračních toků. Zrovna minulý týden Estonsko a její vláda učinilo rozhodnutí přidělit dalších milion eur ze svých rozpočtových rezerv pro fond Afriky, africký. A také chceme velmi intenzivně pracovat na zvýšení a zintenzivní dalších kapacit a um, chceme budovat relevantní státní struktury a zlepšovat eh, možné kapacity těchto zemí na jižní, v jižní části eh, středozemí, tak aby tyto lidé, tyto státy mohly kontrolovat své vlastní hranice. Také chceme tvrdě pracovat eh, na, chceme rozšířit působnost nebo rozšířit spolupráci v Evropské unii, chceme ochránit externí evropské hranice. A Přejeme si zlepšit schopnost Evropy kdy, v situaci, kdy se třeba registrují uprchlíci nebo když se vyrovnáváme s praktickými aspekty nebo při práci s uprchlíky, e, kterým se podařilo dostat se k evropským břehům. Například uplatňovat digitální řešení pro zvládání těchto migračních toků. Toto je jeden z možných způsobů. A Dále konečně východní partnerství. To je také jedna z priorit estonského předsednictví. Věříme, že eh, východní partnerství bylo velmi užitečným nástrojem při podpoře a posílení reformního procesu v šesti zemích eh, východního partnerství. Pracujeme intenzivně na konzolidaci toho, čehož jsme už dosáhli. Teď tady máme e, dohody o volném obchodu e, s několika zeměmi a občané těchto tří zemí mohou teď bez víz e, cestovat do Evropy. A co se týče zbytku zemí, tak tam jsme ukončili rozhovory s Arménií. Tam jde o novou rámcovou dohodu s touto zemí a chystáme se diskutovat nebo vyjednávat eh, novou dohodu s Azerbajdžánem, eh, Běloruskem. Tam mm, musíme sledovat interní vývoj. Ale zaznamenali jsme některé pozitivní signály v minulém roce, některé kroky byly učiněny zpět v tomto roce, ale určitě budeme chtít eh, povzbudit Bělorusko, aby dostalo svým závazkům. Tak vztahy EU e, s Ruskem a transatlantické vztahy, transatlantické vztahy, to jsou trošku vzdálenější části světa, které ale mají přímý dopad na evropskou bezpečnost a zahraniční politiku. E, rád se dotknu těchto otázek také e, ve svých, svých um, odpovědích na otázky um, vážených um, poslanců parlamentu. Thank you, Sven Mixer, for giving us an overview about Děkuji, Svene Mixere, za pohled na vaše předsednictví v nadcházejících šesti měsících, tedy předsednictví Evropské rady. Máme k dispozici 26 minut na výměnu názorů a na seznamu je sedm řečníků. Kan, Mafridis, Leeds, Astrivicius, Zovku. Okay, so that's eight colleagues. Dobře, je to tedy dohromady osm kolegů. Navrhuji uzavřít seznam řečníků. Každý má k dispozici dvě minuty, takže potom bude mít pan ministr asi deset minut na odpovědi. A e, Tony Kila, náš estonský kolega, bude tedy prvním řečníkem. Děkuji mnohokrát to je pro mě velké povzbuzení, když eh, uvádíte priority estonského předsednictví. Je to tedy rozšíření východní partnerství, migrace a přístup k zemím eh, západního Balkánu, ale tím úzkým místem v procesu rozšíření o západní Balkán je zejména Rada a především to platí ve vztahu k Makedonii. Evropská komise navrhla, že zahájí eh, to eh, vyjednávání o vstupu už před sedmi let a Evropská unie má určitou odpovědnost a já bych vás chtěl opravdu velice rád podpořil, abyste tedy opravdu dosáhli jednomyslného přesvědčení na radě, že je třeba zahájit vyjednávání a ty sporné záležitosti nemají být překážkou pro zahájení jednání a dále eh, Svěřenecký fond pro eh, středomoří. Já vítám také iniciativu italského ministra zahraničí. On navrhoval, abychom se eh, zaměřili na skoncování s převaděčstvím, protože to se zcela nutně dělí na ty toky imigrantů a e, toto převaděčství pokračuje potom na území Evropské unie. Dále budoucnost severního Iráku, e, včetně e, budoucnosti islámského státu. Můžeme zajistit dlouhodobé záruky Eh, pro stabilitu a budování tohoto regionu, zejména pro křesťany a náboženské eh, menšiny. Děkuji a slovo má pan Maridis. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych chtěl přivítat pana ministra a popřát mu velmi mnoho úspěchů do estonského předsednictví. Mám otázku. Přečtu jednu větu z dokumentu, který se eh, nazývá eh, program estonského předsednictví pro radu zahraničí a eh, stojí tam v závislosti na pokroku. Budeme jednat o mandátu ohledně modernizaci celní unie mezi EU a Tureckem. Pane ministře, budete potřebovat sluchátka, protože budu pokračovat ve své mateřtině. Poskytnu vám veškerý potřebný čas. Jste připraven? Četl jste to? Já bych chtěl říci, že alespoň v Evropském parlamentu máme dvě hlavní obavy, co se týče obchodování s Tureckem. První je politické povahy a druhá je právní podmínka. Ta právní podmínka je uznání eh, Kyperské eh, republiky. To je otázka, která existuje několik let. Dále ty politické obavy souvisejí souvisejí s e, našemi obavami, jak se vyvíjí interní situace v Turecku. Domníváte se, že tady tento tlak to znamená hospodářský tlak, protože jiný pákový efekt tady není. Domníváte se, že v tom budete pokračovat a trvat na tom, aby Turecko dodrželo své závazky a potom závěrem bych si přál, abyste nám sdělil, do jaké míry po z troskotání kypersko-tureckých rozhovorů zastáváte názor, že bude Turecko eh, zastávat eh, tento postup, že to budou tedy ty eh, jednotky na území Evropské unie. Pan Estrelicius, nechci to plést s mou mateřštinou, ale vystoupím v, ve frekventovaných jazycích, pane ministře. Je třeba si vyměnit některé zkušenosti s členstvím v Evropské unii a zabývat se otázkami budoucnosti. Dnes je vlastně poslední den ratifikace a do eh, dohody o přistoupení mezi EU a Ukrajiny byl doplněn poslední bod. Rada se skvěle zhostila svého úkolu, ale přesto, protože se bude konat summit o východním partnerství za vašeho předsednictví, pane ministře, co byste mohl strategického hlediska eh, spatřovat za hlavní výhody v východním partnerství. Já se domnívám, že je to dobrá pracovní platforma, se kterou bychom měli být spokojeni a možná bychom to mohli ještě rozšířit, eh, převzít eh, praktické zkušenosti z východního partnerství na některé země ve Středomoří, třeba na některé africké země Zajímalo by mě, co si o tom myslíte. A ještě jednou k tomu partnerství. Zaznamenali jsme ten společný eh, eh, dopis Ukrajiny, Moldavska a Gruzie, kdy tedy předsedové parlamentu volají po evropské perspektivě. Je to tedy otázka eh, motivací k dalším reformám a nutným krokům. Do jaké míry můžeme tedy učinit další krok, abychom dostali těm vysokým očekáváním, aby to bylo v pořádku a abychom podporovali tyto země eh, na cestě ku předu a souběžně eh, zajistili, aby skutečně plnili, co je třeba. Děkuji dále za EPP, pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za vaši eh, dnešní návštěvu, za to, že jste nám představil eh, program vašeho předsednictví o něco dříve než plánováno ve složité chvíli, kde jsme konfrontováni například s Brexitem. A estonské předsednictví předložilo realistickou vizi, klade důraz na jednotu a snad to přispěje k větší eh, bezpečnosti, potom eh, migrace, boj proti terorismu, extremismu. Tady je potřeba odhodlaně pokračovat. Očekáváme eh, posun, pokud jde o východní partnerství, příslušný summit, summit EU-Afrika a vytvoření globální strategie Eh, pro EU a vztahy EU-NATO. Budete, budeme vás podporovat, ale bohužel se tady explicitně neodkazuje v před, eh, při programu předsednictví Eh, na některé věci. Pokud jde o západní Balkán, tak tam máte pravdu, rozšíření je strategickou investicí pro Evropu. Eh, tam se šíří naše hodnoty a stabilita v kontinentu. A všichni předsedové by proto měli výslovně zmiňovat a rozšiřování a dávat naději a odvahu těm zemím, které si něco takového přejí. Když předsednictví eh, zmíní rozšíření, tak potom to další předsednictví většinou na to zcela zapomíná. Jako zpravodaj pro Bosnu Hercegovinu bych se vás chtěl zeptat, jaké je vaše očekávání, pokud to o evropskou cestu této země Myslíte si, že během vašeho předsednictví eh, ten další eh, bosenský krok připravíte? A potom, pokud jde o změnu volebního zákona, co si o tom myslíte? Protože to je diskuze, která eh, zajímá opravdu mnohá místa. Milan Mon. Děkuji, pan Milan Mon. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych vám popřál hodně úspěchů do vašeho předsednictví minulý týden ve Štrasburku. Hovořil váš premiér o prioritách předsednictví a řekl, že půjde o přípravu vrcholného setkání mezi zeměmi EU a zeměmi Karibiku. EU e celak tedy summit, který se má konat na podzim tohoto roku. A já bych se velice rád od vás dozvěděl, co očekáváte od tohoto summitu ve vztahu k americkému kontinentu. A pomýšlíte také na sledování vyjednávání mezi EU a Združení Mercosur. Mohl byste něco k tomu říci, jak pokračuje toto důležité jednání? Nastal relevantní okamžik, protože došlo k tomu, že jsou noví prezidenti v Brazílii a v Argentíně stále jde o jednání o modernizaci, respektive prohloubení dohod s Mexikem a Chile. V parlamentu mnozí očekávají, že dosáhneme určitého pokroku ještě za vašeho předsednictví při jednání s Chile. Již jste hovořil o východním partnerství Rád bych se od vás také něco dozvěděl o vztazích mezi EU a Latinskou Amerikou, Zelat, Mexiko, Mercosur, Chile. Děkuji. Děkuji a nyní se nyní má slovo Anne Líc. Děkuji. Blahopřeji vám k vašemu programu, k tomu rámci, který jste vytvořili. Měl bych dvě otázky, které se týkají dvou oblastí. Tou jednou oblastí je skutečnost, že jste působil jako ministr obrany v Estonsku a my začínáme jednat o Evropském obraném fondu. Ve výboru pro rozpočet jsme hovořili o tom, odkud na to vzít peníze. Je to tedy důležité téma pro Evropskou unii pracovat ve smyslu jednoty, ale chtěl bych se zeptat, pokud eh, má vzniknout evropský eh, rozpočet, chtěl by parlament mít vliv eh, na příklad na vývozy. Jak se díváte například na současnou zahraniční politiku, že by se vývozy zbraní měly řešit na evropské úrovni, ne na národní úrovni. A kromě toho, jste také řekl, že pracujete na udržitelnosti. Jak se eh, díváte na eh, pr- problém zajištění eh, udržitelnosti? Tím mám té Estonsko 2021. Jak tedy vidíte vaše priority ohledně společné bezpečnostní politiky. Děkuji, Edvard Kukan, děkuji mnohokrát. Vítejte, pane ministře, na půdě našeho výboru. Využijte, prosím, příležitosti vašeho předsednictví a ukažte, jaký jste. Já vím, že jste velice dobrý a přeji vám hodně štěstí věnuji značnou pozornost při svých aktivitách právě regionu západního Balkánu. A e, e, přijíždím sem se spoustou otázek po té, co jsem si vás vyslechl, tak e, nemám už žádné. Vy jste to vysvětlil nesmírně analyticky a já k tomu nemám žádné kritické připomínky. Měl bych jednu takovou skromnou radu. Podle toho, co jste řekl, Rozšíření není vaší prioritou, ale vycházím z toho, že e, nebudete jenom udržovat e, stávající stav ohledně rozšíření. Věnujte tomu, prosím, pozornost, protože rozšíření a západní Balkán e, hraje stále větší roli ve veškerých aktivitách EU. Začleňte, prosím, tento význam, který přikládáte rozšíření. Je tu známe prohlášení pana Junkra před čtyřmi lety. Stále ještě potřebujeme zapojit naši partnery na západním Balkáně, protože je to stále velice citlivá otázka. Ptám se tedy, jak k tomu budete přistupovat, jak se o tom hovořil, rutinním způsobem, vytvoříte nějakou pracovní skupinu, task force, je to spousta věcí, které je třeba učinit. Je třeba, aby e, e, byla vnímána e, Evropská unie na západním Balkáně jako efektivní a věrhodný partner. A závěrem Zelena Žovku, děkuji pane předsedo a děkuji pane ministře. Jak již řekli mý kolegové, důležitá část vašeho projevu se věnovala rozšíření a já naprosto souhlasím s tím, co jste řekla, ale eh, mám určité obavy ta krátká věta, kterou jste věnoval Bosně a Hercegovině, co má hrát v budoucnu při rozhodování, že to závisí na místních orgánech. Zvažte prosím skutečnost, že to není jenom rozšíření a ochrana hranic Evropské unie u této země. Je to tedy eh, také bezpečnost, která je v sázce je třeba mít e, e, vliv v této zemi e, na otázky, které jsou mimo EU. Měli byste věnovat opravdu velkou pozornost Bosně a Hercegovině. Máme výročí Srebrenici, máme summit v Terstu, da, ale jak již o tom řekl můj kolega pan Preda, očekávám nějaké řešení změna volebního práva. Budeme apelovat na vás, abyste věnoval větší pozornost této oblasti, abyste se ujeli hlavní činnosti, abychom eh, dospěli k nějakému řešení, protože tato země je velice důležitá pro EU. Děkuji. Udělím vám slovo, ale ještě předtím jedna věc. Budete jednat také s Albánci a e, s Kosovem v dalších šesti měsících a já bych byl velmi rád, kdybyste naše přátelé a partnery v Albánii a Kosovu, abyste jim připomněl, e, že hovoření o větší Albánii je nesmyslné, nebezpečné a měli by se této myšlenky e, vzdát, jsem překvapen jak často se o tom eh, hovoří na veřejnosti v obou zemích a eh, nebezpečné jsou slova o větším Srbsku, ale i o větší Albánii. A já si myslím, že takových komentářů by se všichni měli vzdát. Máte slovo. Dě- děkuji, pane předsedo McAllistře. Děkuji, vážení eh, poslanci, za vaše otázky. Některé mm, se dotýkaly eh, mnoha témat a já se pokusím na ně na všechny odpovědět během těch minut, které mi jsou vyhrazeny. A pokud se mi nepodaří na všechny odpovědět, tak rád eh, se k tomu vrátím později a poskytnu třeba podrobnější odpověď písemně. Tune Kelam pokud jde o migraci, potřebujeme holistický přístup a když řešíme tuto krizi, tak musíme zejména v první řadě uznat, že migrace byla vždy součástí společnosti a jejího fungování vždy eh, docházelo Eh, k velké části eh, obyvatelstva, které bylo, na, které bylo v pohybu kvůli třeba nějakým katastrofám, válkám nebo z ekonomických důvodů. Takže my bychom měli samozřejmě potírat nelegální imigraci proti pašování, tam s vámi souhlasím, musíme zakročit proti eh, pašování lidí a obchodování s lidmi, ale zároveň bychom se měli zaměřit jak usna- na to, jak usnadnit legální migraci a Eh, pro ty lidi, eh, kteří legálně migrují, eh, bychom měli nasadit takovou lidštější tvář. Ale samozřejmě pokud je o ty půl faktory, tak to je velice složitá záležitost a záchrana životu na moři, ano, to je samozřejmě velká priorita, která je důležitější než eh, jiné věci, i když samozřejmě to může usnadňovat ehm, těm převaděčům ehm, sem přivádět lidi, kteří by neměli přicházet do Evropy. Takže je to velmi komplexní otázka eh, záchrany těch, kteří mají eh, odůvodněné, odůvodněný strach o svůj život a zároveň nevytvářet další eh, pull faktor, který eh, potom přispívá k tomu, že jsou opravdu lidé hm, takto pašováni a převáděni přes moře. No, je to vlastně taková trvalá humanitární katastrofa a hm, tady jde o to, jak pomoci eh, lidem, eh, kteří trpí ve válce eh, v Iráku, v Sýrii. A pokud jde o rekonstrukci po krizi, tak tady samozřejmě mohou existovat určité podmínky, Měly by tam být podmínky, takže bychom měli oddělovat humanitární pomoc pro ty, kteří takovou pomoc potřebují a potom eh, bychom měli být eh, obezřední, pokud jde o rekonstrukci po konfliktu a pokud jde o budoucnost Iráku a Sýrie. Tam si myslím, že bychom měli opravdu být velice obezřetní, pokud jde o línii hranic. Tady by se to mělo eh, vyřešit, ta irácká otázka v rámci ústavního rámce té země. I když eh, ty instituce tam jsou křehké a možná nemají tu situaci zcela pod kontrolou. Eh, další poslanec vztahy EU-Turecko. Turecko by samozřejmě mělo dodržovat velmi vysoké normy, standardy, které očekáváme od kandidátské země. A jakýkoliv další pokrok by měl být podmíněn tím, že budou tato kritéria splněna. Velmi stručně jsem se dotkl situace na Kypru. Možná, že v jednu chvíli jsme byli velmi optimističtí, pokud jde o možnost řešení této otázky ve střednědobém horizontu. Ale myslím si, že tady je potřeba, aby Turecko mělo konstruktivnější přístup k této rezoluci. Ostrovi, pan Ostrevičius, východní partnerství. Já si myslím, že v tuto chvíli bychom se měli zaměřit na provádění eh, FTA na asociační eh, dohody Tady je potřeba podpořit eh, politické reformy a potom vytvářet ekonomické mm, příležitosti, konkurenceschopnost. Eh, je to složité, ale myslím, že se to tady příliš zaměřuje na konkrétní změní nějakého eh, konkrétního prohlášení, než spíše na ten praktický přínos pro lid. a zároveň si myslím, že bychom měli jednoznačně mít na paměti, že každá země má své suverénní práva usilovat o vlastní cíle, o e, své vlastní politické e, určení e, směru. Nikdo by neměl zasahovat do suverénních rozhodnutí takové země. A my očekáváme, že na samitu bychom mohli přejmout prohlášení, které by vycházelo ze samitu v Rize a z té deklarace ze samitu v Rize. Pan Preda, Brexit, to je samozřejmě důležitá událost. Předsednictví a rada to sledují a my, jsme, my bychom samozřejmě chtěli zachovat vazby mezi delegací a členskými státy a snažit se zachovat jednotu v rámci 27 členských států. Je tady otázka hranice. A potom jurisdikce soudů a celá řada Hmm, dalších věcí. My tady máme velmi kompetentní tým vyjednavačů a hmm, členské státy potom musí rozhodnout, eh, kdy se začne jednat o budoucím vztahu. To je velmi důležité rozhodnutí. My jsme ovšem vyjednávači, takže naše působnost je omezená, ale chceme být účinní. My Eh, zprostředkovateli. Eh, summit EU Afrika, no to je důležitý summit, eh, bude tam důležité téma investice do mládeže. Když se podíváme na demografii afrického kontinentu, tak to je klíčová součást toho faktoru, už faktoru pro migraci vedle dalších otázek, ta vytvářet příležitosti pro mladé lidi v Africe je jediným způsobem, jak um, mm, nabídnout uh, strategickou perspektivu, jak vlastně vy, začít řešit uh, příčiny migrace, migrace této trvalé krize. Potom obrana, no, vztahy k NATO, ano, to je velmi důležité. A mm, máme, mm, byla tady jedna překážka a já bych chtěl, a teď to bylo vlastně překonáno, já velmi děkuji panu Tuskovi a ostatním, kteří velmi eh, spolupracovali na uvolnění této věci a umožnění spolupráce. Já si myslím, že ta spolupráce má velký potenciál. Pan Líc, ten se také dotkl stejného tématu. A pokud jde o víceletý finanční rámec, tak já si nemyslím, že by bylo vhodné, aby předsednictví hovořilo o tomto tématu. Já si myslím, že můžeme eh, spustit velmi zajímavé eh, projekty, aniž bychom vstupovali do těchto věcí. Vytvářet eh, financování operací, takovým způsobem, aby to nebránilo naší schopnosti využít nástroje a mechanismy, eh, které jsme vybudovali, které jsme si vytvořili, ale zatím jsme mm, je příliš nevyužívali. Zatím před námi zbývá ještě velký eh, kus cesty, pokud jde o evropský obraný průmysl a právní ustanovení, které se týkají eh, vývozu v oblasti obrany, ale my se chceme během našeho předsednictví eh, účastnit těchto jednání, mm, chceme se do toho pustit. Pan Milan Mong, Selek Summit, stejně jako eh, summit EU eh, e Afrika je Selek Summit um, organizovan ESVČ a komisí, ale my chceme konstruktivně přispívat k přípravám eh, v té přípravné fázi a chceme se aktivně účastnit organizace těchto událostí. Pokud jde pro jednotlivé eh, dohody Chile, Mexiko, eh, tak tady my velmi rádi budeme usilovat o konstruktivní úlohu při vyjednávání. Tam jsou velmi složité kroky. A některé věci by tedy měly být snad poměrně rychle vyřešeny. Pan Kukan, rozšíření já bych neřekl, že rozšíření není naší prioritou, rozhodně je, ale myslím si, že musíme mít realistický přístup. Um, musíme sledovat, jak, v jakém stavu jsou jednotliví kandidáti. Když se podíváme eh, na nitro EU, tak tady není velké nadšení, pokud je o další rozšíření a pokud je o Srbsko, Kosovo, a další kandidátské země, důležité země, tak tam přeříkám, že je důležité chopit se příležitosti, když se to okno otevře. A je velmi důležité, abychom se drželi našeho strategického cíle a velmi tvrdě pracovali na reformách, abychom hovořili o tom, že je potřeba provádět reformy Hmm, možná, že Evropa v tuto chvíli není připravena na další rozšíření ve střednědobém horizontu, ale ono se to potom eh, v určitou chvíli změní, pokud vše poběží správně a proto je důležité, aby ty země byly připraveny. My jsme připraveni a chceme jim pomáhat v reformách, pokud budou připraveni upřímně pracovat na dosažení toho cíle. A závěrem Otázka Bosny. Paní eh, Žovko. A zmínil to i pan Préda. Myslím si, že je důležité eh, pokračovat v reformách a poskytovat odpovědi na dotazník komise. Je důležité, aby země prokázala, příslušným orgánům, že je schopna hovořit jednotným hlasem. Zatím to tak vždy nebylo. Plně si uvědomujeme, že e, jsou tedy určité e, snahy zasahovat e, do interních záležitostí této země z externích stran. A já jsem umírněně tady povzbuzen některými věcmi, ale pokud jde o tu retoriku, a pokud jde o ústavní záležitosti a mm, nově nastavit některé věci, tak to moc nepomáhá. Ale no, my bychom tady měli povzbuzovat orgány na národní úrovni, stejně tak jako um, um, na nižší aby konstruktivně pracovali na eh, cílech a my potom eh, samozřejmě ze strany EU budeme připraveni, jak jim pomáhat a podporovat je. Ehm. pane předsedo, souhlasím s vámi, že tady mm, taková uh, rétorika rozmíchávající určité spory, pokud jde o to nové nastavení hranic, to nepomáhá. Ano, uh, a já vám i dalším kolegům velmi děkuji za práci, kterou jste odvedli. Pokud je o Albánii a některé další země na západním Balkánu. Myslím si, že region si toho velmi váží, ale stejně taky evropské instituce. Evropský parlament takto velmi pozitivně přispěl k utváření eh, stabilnější a bezpečnější atmosféry na západním Balkánu. Ale to je práce, která ještě není u konce v tuhle chvíli. Děkuji, pane ministře. Přejeme hodně štěstí. Během vašeho estonského předsednictví budete hodně cestovat. Budete často v Bruselu. Tohle byla dobrá výměna názoru. A teď eh, uzavřu tento bod našeho pořadu jednání. A chtěl bych všem připomenout, že další bod eh, bude eh, zorganizován in camera, jenom pověření. Poslanci a členové politických skupin mohou zůstat a všechny ostatní bych požádal, aby opustili místnost.